Parlament bere na vědomí, že podle článku 7 eh, odstavce 1 aktu a podle článku 4 jednacího řádu, že jeho místo se uvolnilo z účinností k 27. lednu 2015 a podá zprávu o tomto příslušním orgánům. Zápis z této